Dear colleagues, Kolegyně, kolegové, posaďte se, prosím. Nastal čas, abychom se pustili do práce. Co nás čeká? Je to hlasování, do kterého se pustíme hned teď. Prvním hlasováním je nařízení o ortuti a zrušení nařízení 1102 lomeno 2008. Pokud jste připraveni, můžeme se pustit do hlasování. Pan Paluči? požádejte, prosím, své kolegy. Takže pozměňovací návrh 26 má dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 163, kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 164 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 167 pro? Pardon, 27 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 165 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměnací návrh, pardon, kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 180. Pardon, 168. Pozměňovací návrh 36. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ještě ověříme. Hlasovali všichni? Zatím ne? Vy jste proti, pane Belite? Končím hlasování. Ještě další, pan Danty. Končím hlasování. Takže zamítnu to. Pozměňovací návrh 189. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 190. Kdo je pro? Takže 191, 192, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 1, kdo je pro. Pro kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se přeneseme na návrhu 214, který je kompatibilní s kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní pozměnící návrh 230. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 231, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Z... Přijato. 237, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 234, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 236, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 235. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 239. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 240. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 241. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 242. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 238 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 243 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 244. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozměnací návrh 54 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pozměnací návrh 245, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pardon, přijato. Není pozměnací návrh 247, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme ještě. Hlasovali všichni? Pan Paluči? Abychom na ně nezapomněli. Končím hlasování. Třicete naproti. proti. 29 pro, zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 56, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 248 s ústním pozměňovacím návrhem. Je nějaká námitka proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne? Dobrá. Takže budeme hlasovat o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 10? Pardon, omlouvám se, tady 48 to byla jenom jedna část. Takže kompromis 10 je přijat. Takže pan Dante si opatřil svoji hlasovací kartu. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 291. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 306, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 309 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 310, tady je nepřijatelný, takže nyní hlasujeme o návrhu 79 a 313, které jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k přílohám. Takže budeme hlasovat o kompromisu 9. Kdo je pro? Já vím, že s tou námitkou přecházím pozdě, ale minulý týden jsem nemohla být přítomna. Kompromis 9 uvádí, že tím eh, by byl řešen pozněcí návrh 350. Já vím, že už to teď nemohu obsahově změnit, bude se o tom hlasovat, ale Eh, kompromis 9 neřeší můj pozměňovací návrh, protože eh, se tam uvádí přesný opak. Eh, můj pozměňovací návrh 351 chce ukázat, že tady neexistuje žádné alternativní řešení, žádný alternativní postup a proto není možné zajistit postupné zrušení výroby. V tom kompromisu je přesný opak. Chci to zaznamenat, že 341, pozměnací návrh 341 není řešen kompromisem 9. A chci, aby eh, kolegové z mé skupiny hlasovali proti tomuto kompromisu. Jak jste řekla, váš pozměnací návrh obsahuje něco jiného, dokonce eh, pravý opak toho, o čem hovoří kompromis. To znamená, že pokud by ten kompromis byl přijat, tak váš pozměnací návrh odpadá. Dobrá, vaši poznámku máme poznamenánu. Takže budeme hlasovat o kompromisu 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se přesouváme k úvodním ustanovením a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 194 a 195, které jsou identické, jsou přijaty. Nyní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 97. byl přijat návrh 2, takže 97 padá. 94 zamítnuto. 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 101, pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 102, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ještě ověříme tedy číslo 104. Končím hlasování. Tento návrh je přijat. Nyní pozměňovací návrh 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Číslo 106, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 107, pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 108, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 7, pro, proti, zdrželi se přijato. 109, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 8, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9 a 115 dohromady? Ne, ty odpadají, poněvadž jsme přijali pozměňovací návrh 114. Takže nyní číslo 10 z eh, pana zpravodaje přijato. Nyní oddělené hlasování u pozměňovacího návrhu 116, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 123. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 124. Ten odpadá. Takže 127, pana Dantena. Kdo je pro, proti? Zdržel se, přijato. Číslo 14, pro, proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 130, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 130, kdo je pro, proti? Zdrželi se, přijato. Nyní se přesouváme k pozměňovacímu návrhu 140 z pera Michel Danténa. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se z... přijato. 141 pro? Proti? Zdrželi se, o... každopádně ověříme, číslo 141. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. to. Nyní se přestováme k pozměňovacímu návrhu 150. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 158. Tam je ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitky? Nemá? Takže hlasujeme o číslu 158 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160, kdo je pro? Kdo je proti? Nebylo to jasné, takže ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, ještě ověříme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Bylo to těžké. Zamítnu to. Nyní budeme hlasovat o čísle 159. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 160. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 24, kdo je pro? Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní číslo 25, tady je odděleno hlasování, kdo je pro první část? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozvědcí návrh 162, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní závěrečné hlasování v elektronické podobě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl přijat. Takže závěrečné hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahojí hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o zahájení vyjednávání mezi institucemi. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Il voto è Končím hlasování. Přijato. Andiamo e passiamo adesso al... Takže nyní přistoupíme k dalšímu hlasování. Kolegyně, kolegové, chci říci, že nás ještě čeká další hlasování, ještě jsme neskončili. Teď se bude hlasovat o přijetí návrhu zprávy. Tématem je akční plán Evropské unie pro boj proti obchodování s volně žijícími a pláně rostoucími druhy. Zpravodajkou je paní Katrin Berder, takže začínáme 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřicet jedna a peš 1, kdo je pro? 44 a peš 1, kdo je pro? Takže 44 a 1 schváleno. Kompromis 2, ne. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pech 9. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 177, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Padesát šest, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 79 a 126 identické, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 172, kde je pro, proti, Drželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. 69, kdo je pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Pech 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme to. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? proti, drželi se, schváleno. Jury 2. Eh, pan předseda se omlouvá. 9.11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní. Pech 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Stovka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pech 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 920. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 924, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 112. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní INTA 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 115. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 116. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 127, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování zamítnuto. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel schváleno? Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 140, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní DV 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Inta 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Inta 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Inta 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Inta 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Nyní 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 152 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jury 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 175. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 177. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Věříme si to. Hlasovali všichni? Končím hlasování zamítnuto. 178. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. Devět dvacet pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Inta 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to. Hlasovali všichni? Ještě chvíli. Končím hlasování. Takže stejně to dopadlo to stejně. Takže to v tomto případě bylo jasné. Peš 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 176. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 182. osmdesát První část druhá odpadá. První část. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. to? osmdesát pět. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 a 187 identické pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedm, kde pro, proti,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 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 24. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 25. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 26. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 27. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto.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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se střešel? Schváleno. Nyní Jury C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní budeme hlasovat unblock o deve. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní další hlasování unblock o dalších pozměňovacích návrzích Jury. Pro, proti, zdrželi se. Ověříme si to. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Nyní hlasování unblock o peš. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme si to elektronicky. Zamítnuto, zřejmě zamítnuto, ověříme si to. Ještě někdo z vás musí odhlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. <coughs> Závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Schváleno. Now we can go to the next. Jdeme na další bod, na pořadu jednání, hlasování o obecné revizi jednacího řádu parlamentu. Máme jeden kompromis, 1B. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Závěrečné hlasování. Elektronicky, prosím. Konec hlasování. Jednomyslně schváleno. Děkuji vám. Takže teď budeme hlasovat o o zprávě pana Bužoje. Občanské, občanskoprávní pravidla v robotice. Hlasujeme o kompromisu Jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato.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 proti, zdržel se zamítnuto, 41 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 42 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 43 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato. Teď hlasujeme návrh 55 pro, proti, zdržel se kontrola. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. Přijato. 56 pro, proti, zdržel se, přijato. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto 60 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se. Přijato. 64 pro, proti, zdržel se. Kontrola. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. 65 pro, proti, zdržel se přijato, 66 pro, proti, zdržel se přijato, 67 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 68 pro, proti, zdržel se přijato. 69 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se. Kontrola. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6 Odstavec 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 75 pro, proti, zdržel se, kontrola. Sedmdesát pět. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Teď hlasujeme kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 80 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdržel se, přijato. 82 pro, proti, zdržel se, přijato. 83 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 8, pro je pro, proti, zdržel se, přijato, 89 pro, proti, zdržel se, přijato, 90 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, pan Danty, 91 ve dvou částech, ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Třetí část pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Hlasovali všichni? Ještě ne? No dobře, tak. Konec hlasování každopádně. Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 97 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 98 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 99 pro? Proti? Zdržel se? Přijato 100 eh, s ústní změnou. Je někdo proti ústní změně? Není, takže hlasujeme pro, proti, zdržel se přijato, 101 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 102 eh, pro, proti, zdržel se. Přijato 103, kde pro, proti, zdržel se, kontrola. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 105 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 108 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 107 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 113 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 114 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 115 pro, proti, zdržel se, přijato, 116 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 117 pro, proti, zdržel se, přijato, 118 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 119 pro, proti, zdržel se, přijato, 121 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 120 eh, ve třech částech. Eh, první část, kdo je pro, proti. A omlouvám se, zdržel se a schváleno. Druhá část pro, proto, proti, zdržel se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdržel se, zamítnuto.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 proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď eh, návrh 14 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Takže 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 20. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 21 pro, proti, zdržel se přijato, 22 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 23 pro, proti, zdržel se přijato, 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto, ne, přijato, omlouvám se. Takže závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Takže konec hlasování. Schváleno jednomyslně, takže blahopřejeme Prosím všechny kolegy, kteří odcházejí, aby odešli. Plak, pakliže se tedy nezajímají o další bod na pořadu jednání. We wait one minute for giving the Počkáme minutku, aby eh, ti, kteří odcházejí, mohli odejít tedy ti, kteří se nebudou účastnit další části schůze. Dear colleagues, we can uh, start another time the meeting. Vážení kolegové, zahájíme další část uh, schůze. Prosím ty, kteří se chtějí bavit bilaterálně, aby šli ven. Uh, další bod je výměna názorů s komisí ohledně studie na téma implementace směrnice o kvalitě okolního vzduší přičemž komisi jsme pozvali na výměnu názorů, eh, aby mohli diskutovat o hlavních zjištěních této studie. A rovnou dávám slovo komisi. Máme tady zástupce komise, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Díky za příležitost eh, pro komisi diskutovat s vámi dnes zjištění této velice důležité studie. Nemusím říkat, že čistý vzduch je zásadní pro nás, pro všechny. Je zásadní pro naše zdraví, pro životní prostředí, ale také pro hospodářství. A nemusím taky říkat, že bohužel počet úmrtí v důsledku nekvalitního vzduší v Evropě je stále velice vysoký. Je to 400 tisíc předčasných úmrtí za rok v EU. A to není přijatelné. Na tomto pozadí, jak většina lidí v tomto výboru ví, jsme se v komisi snažili vylepšit tu situaci celková opatření, která jsme použili, jsou v podstatě v té směrnici eh, kvality ovzduší, kde jsou maximální hodnoty eh, znečišťujících látek, které jsou povinné pro celou Evropu. Je to mm, podpořeno vědeckými důkazy na základě pokynů VHO, které jsou v některých případech ještě přísnější než ty naše, ale eh, je to přístup konzistentní. Co se týká celkové implementace, komise eh, má vážné obavy o postup v dosahování limitních hodnot ve směrnici stanovených v členských státech. Zejména vzhledem k našim politickým cílům dosáhnout plno, plné plnění těchto limitů do roku 2020 nejpozději. V tomto kontextu komise se rozhodla být velice aktivní a posílit rychlost implementace této směrnice tím, že bude podporovat snahy členských států při snižování emisí klíčových polutantů. Bohužel situace tak, jak je teď, stále není uspokojivá. A to vedlo k eh, zahájení vysokého počtu procesů porušení pravidel. Ehm, zhruba řečeno je to celkem 29 případů teď eh, pro tři látky a týkající se 19 členských států. A to je situace, která rozhodně není růžová. Je potřeba konstatovat, že eh, tyto procedury porušení pravidel nebereme na lehkou váhu, ale v rámci ehm, neplnění, neplnění předpisů, trvalého neplnění předpisů a velkých problémů nám nespívala jiná možnost. Musím také zmínit, že eh, zahájení těchto procedur prospělo v tom smyslu, že to pobídlo členské státy k tomu, aby zlepšili kvalitu ovzduší. A už vidíme podnikané kroky, které jdou správným směrem. To se zejména týká plánu na kvalitu ovzduší, ale také opatření, která byla podniknuta na místní úrovni ve vztahu k nízkoemisním zónám. Ehm, takže je to stále lepší, ale nicméně stále ta situace není dostatečná a zatím neplníme standardy ve směrnici stanovených, stanovené. Tak, teď do podrobna. Co se týká eh, těch procedur o porušení eh, pravidel. Co se týká PM10, je to 16 členských států. Téměř všechny tyto státy eh, dosáhly stanoviska, odůvodněného stanoviska a Polsko a Bulharsko už jsou s tím u soudu, protože eh, oni představují si problematičtější ehm, informace, protože okurence těchto, těchto látek je na většině jejich území. Další případy PM10 byly zatím pozastaveny a to vzhledem k minulým zkušenostem, kterým jsme čelili, protože rozsudky z minulosti nemohly být provedeny, protože byly omezeny na konkrétní období v minulosti. Tím pádem z našeho úhlu pohledu bylo zbytečné, aby soudní dvůr eh, schvaloval nový přístup. Přičemž tedy teď eh, pracujeme na eh, bázi stížností, nejenom co do překročení limitních hodnot, ale také co do dostatečnosti antipolutantních opatření. Pokud toto bude potvrzeno, budou rozsudky v této věci použitelné i do budoucna, budou aplikovatelné na všechny ostatní příklady. Samozřejmě důkazní břemeno je na komisi, u soudního dvora je potřeba eh, se tímto dále zabývat. Co se týká ehm, oxidu siřičitého. Tady to je případ Bulharska. Opět i tento případ je pozastaven, protože čekáme na eh, rozřešení bulharského případu v oblasti PM10. Jak jsem řekl, pokud soud schválí tento případ, bude to potvrzeno i do budoucna. Komise také řeší oxid dusičitý, Poté, co vstoupily v platnost nové hodnoty v roce 2010, vzhledem k tomu, jak je vážná situace ve Spojeném království a na základě stížností od tamtu, tak eh, z toho jsme vyšli a e, mezi tím řešíme případy eh, s jinými členskými státy. V rámci pilotní informační fáze bylo spuštěno šetření, a to všude, kde byly, bylo zaznamenáno překročení limitních hodnot. Teď ten počet případů je ve 12 členských státech, tam jsou procedury o porušení pravidel. Za poslední dva roky byly poslány dopisy o porušení pravidel a teď řešíme další kroky, které podnikneme v této věci je zřejmé asi všem, že znečištění eh, oxidem dusičitým souvisí zejména s dýzlovými vozidly, s městskými oblastmi a se sektorem transportu. Eh, to řeší konec konců i jeden váš výbor eh, velice intenzivně za, za poslední měsíce. Většina osídle, hustě osídlených měst v Unii porušuje tyto hodnoty, ty hodnoty tam jsou velice vysoké, mluvíme o 100 městech napříč EU, to je velice vážná věc. U všech těchto oblastí se komise snaží prioritizovat ty nejvážnější situace, jak co do vystavení těmto polutantům, tak co do e, počtu obyvatel daného členského státu. Řešíme úroveň překročení e, údajů a e, populaci, která je tomuto vystavena. Tím snad získáme objektivní názor. To znamená, jinými slovy, čím vyšší je to znečištění, tím přísnější budou muset být ta opatření. A v tomto ohledu mi dovolte jasně říci, že co se týká překročování limitů v oblasti oxidu dusičitého, my nepovažujeme pasivní spoléhání se na redukci, kterými se dosáhne jaksi novými euroemisními standardy. My si nemyslíme, že to bude stačit. Někdo si myslí, že v některých případech to stačit bude, ale my si to nemyslíme. E, auta emitují daleko více než e, v reálu, než kolik by měly podle standardu euro. A to je něco, co komise chce upravit tím přizpůsobením, které, se, které je buď teď navrhováno kolegislátorům, co se týká homologací, a nebo prostřednictvím práce, kterou děláme na poli RDE, to znamená emisí z reálného provozu, ale e, e, z environmentálního hlediska, z hlediska kvality ovzduší a její implementace vidíme zcela jasně, že je zde zcela řada dalších efektivních opatření, která můžeme udělat na národní, regionální, místní úrovni a ta všechna opatření je potřeba pečlivě přeskoumat, tak abychom dosáhli eh, těch limitních hodnot oxidu dusičitého. Celá řada těchto opatření zatím není eh, plně prošetřena a my jsme přesvědčeni, že tato opatření jsou naprosto zásadní. Dovolte mi některá z nich vyjmenovat. Například řešení otázky poptávky po dopravě, eh, aplikování nízkoemisních, nízkoemisních technologií, to je potřeba dále prohloubit, Eh, restrikční opatření pro dopravu, to je také zásadní. Eh, nemusím snad zdůrazňovat eh, také otázku zdanění paliv, což je taky zásadní, abychom se někam posunuli, a propagování nízkoemisních vozidel. A to je něco, co je jaksi střednědobější otázka, ale je to něco, co je potřeba udělat, abychom se někam dostali. Komise chce parlamentu potvrdit, že bude pokračovat ve velice pečlivém sledování této situace co do implementace a hodláme plně využít nástroje, které máme k dispozici, tak abychom zajistili adekvátní implementaci směrnice o kvalitě ovzduší a zajistíme zejména také, že jakékoliv, jakékoliv období překračování limitu bude co nejkratší. A teď se dostávám k té zprávě. Vítáme práci, kterou tato studie odvedla pro výbor Envy s radostí konstatujeme, že výsledky studie eh, ve velké míře potvrzují perspektivu komise a potvrzují naše vlastní hodnocení. To nás jaksi dosti uspokojilo protože zejména eh, co se týká identifikace implementačních problémů a tzv. hotspotů, kde studie ukazuje na nutnost použít eh, jaksi tvrdší opatření, tak abychom na národní, regionální a místní úrovni dosáhli plnění předpisů. To je konzistentní s analýzou komise. Takže ta zpráva a komise říkají to samé. My řešíme konzistentnost národních, regionálních a místních opatření jako jeden ze základních prvků, jak zlepšit implementaci a jsme velice rádi, že ta studie na toto navazuje. To řečeno, musím také zdůraznit, že ta studie není vždy úplně přesná. Je tam několik případů, kde jsme zaznamenali určité problémy, které by bylo možné řešit, aby ta studie byla ještě relevantnější. Některá tato témata se týkají kapitoly, která eh, je na téma jaksi těch procesů o porušení pravidel. Není to vždy přesné. Eh, počet států, které čelí těmto, eh, těmto procedurám je 19, ne 23. Studie rovněž říká, že 10 členských států v minulosti šlo k soudu. Komise ve skutečnosti podnikla deset rozhodnutí o e, podání soudní žaloby, ale čtyři nebyly, nebyla provedena, protože se změnil přístup, jak už jsem vám říkal. Další prvek je, že ta studie se e, soustředí na splnění standardů, ale neřeší monitorovací a reportingové požadavky podle té směrnice, což podle nás je také velice e, zajímavý přístup pak je tady několik drobných nepřesností, které eh, bychom, eh, na které bychom vás chtěli upozornit, ale to můžeme udělat separátně, písemně. To není něco, co si vyžaduje detailní přístup v tuto chvíli. Eh, na závěr mi dovolte říci něco optimističtějšího, protože ten celkový implementační obrázek, tak jak jsem vám ji popsal, rozhodně není, rozhodně není příliš hezký, alespoň z perspektivy komise, ale ani z perspektivy celkového zdraví našich eh, občanů, ani eh, zdraví našeho životního prostředí. Jsme velice rádi za nejnovější vývoj v této oblasti, protože bylo dosaženo provizorní dohody o směrnici NEC, A to by nebylo možné bez odhodlání Evropského parlamentu jakožto kolegislátora v rámci těchto diskusí. Eh, zejména eh, co se týká jaksi srovnatelných ambicí s ambicemi komise já jsme velice rádi, že finální výsledek reflektuje tuto ambici a že ten cíl snížit dopady na zdraví našich občanů o 50% do roku 2030 je v tom textu pevně zakotven. K tomu by nedošlo, pokud by parlament nebyl dost průrazný v těch eh, diskusích. Těšíme se na nebo doufáme v rychlé přijetí tohoto návrhu tak, abychom se mohli posunout do implementační fáze tě, eh, revidované směrnice NEC. To je totiž zásadní prvek, který nám pomůže eh, přiblížit kvalitu ovzduší doporučení VHO dlouhodobě eh, a dlouhodobě NEC pokrývá období až do roku 2030. Ale NEC je jeden krok a já vám musím připomenout, že je potřeba, abychom i krátkodobě se zlepšovali, a tím se dostáváme zpět k celkové implementaci eh, směrnice o kvalitě ovzduší a tady bych ještě jednou rád zdůraznil potřebu, že je nutno se zasnažit eh, a dodávat, jak si eh, plnit své závazky vůči našim občanům a komise jednoznačně se o toto zasadí. Děkuji vám. Thank you very much for your... Děkuji pěkně za váš výklad. Nyní se ptám, zda se někdo hlásí do diskuse. Pan Garbendi. Pan Gerbrandy? Julie? Děkuji pěkně. Dovolte pár komentářů týkajících se toho, co vnímám jako selhání, prosazení. A v žádném případě nechci být nějaký zazně kritická. Myslím si, že nástroje, jimiž disponujeme, jsou adekvátní, minimálně se tak ukazují v okamžiku, kdy se dostanou ke, k soudu. Protože e, ta zdržení, ke kterým dochází, pokud se podíváte na e, trestní stíhání a poté e, se to odloží, tak ačkoliv nejsem právník, tak e, chápu trochu, jak k tomu dochází legislativa určitým způsobem eh, vyžaduje provádět nějakou inventuru, ale v případě znečištění ovzduší si nemůžeme dovolit takové prodlevy. Takže k čemu v reálu dochází je to, že občané sahají k eh, odlišné metodě. Vím něco o, o této věci ve Spojeném království. Hovořím nyní o trestním stíhání a musím poblahopřát a organizacím, které se opírají do vlády, což není nějak eh, lehké ani ve Spojeném království. Ale ty organizace se do toho přesto pouštějí. A není se očekává slyšení u vrchního soudu v Londýně týkající se znečištění. Takže eh, mnohdy se občané vzdali té představy, že by se tato problematika řešila u Evropského soudu a berou věci do svých rukou a řeší to ve svých členských státech. Evropská unie a především Evropská komise má za úkol zlepšit přístup eh, k právu i v tom přezraničním režimu. Parlament eh, samozřejmě reaguje na obavy občanů ohledně eh, kvality občanů ale ani rada, ani členské státy se na tom nijak nepodílejí. Spíš se, se stahují do obrany. Takže dovolte na závěr otázku. Když ten balíček pro čistý vzduch uh, počítal s tím, že se vyřeší NEC a poté se, uh, jsme se začali zabývat uh, směrnicí o kvalitě ovzduší, tak pokud je o ten přístup nebo k tomu dobroce práva, tak eh, ta směrnice o ovzduší by eh, tedy měla něco zvládnout. A má komise představu o tom, jak by se eh, mohly členské státy přimět k tomu, aby dodržovaly legislativu, ke které se zavázaly. Zdá se, že na to zapomínají. Není to jejich povinnost, která by byla vnucena, oni se toho zostili dobrovolně. Takže určitě jste sem nepřišli jenom kvůli tomu, jste tam řekli, že vlastně všechno bylo rušeno. Děkuji. Jan? Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji komisi za její informaci. Jedná se vlastně o jeden z největších evropských skandálů, jehož jsme svědky. Vzduch je společný statek. Čistý vzduch je něco, na co mají právo všichni. A ačkoliv vidíme, že vlastně ve všech eh, směrnicích jsou standardy, které by měly být ještě zpřísněny, tak členské státy odmítají eh, přijímat opatření, která by byla v souladu s legislativou EU. A Samozřejmě být ve shodě s legislativou není cíl. Tím cílem je dosáhnout čistšího vzduší, které, no čistšího vzduchu, který budou moci dýchat evropští občané. Hovoříte o 29, 29 prořeštích proti pravidlům, 19 členských státech, pardon, ve 23 z 28 členských států se vede toto řízení. Pokud toto neukazuje selhání evropského systému, tak už nevím, co by toto selhání prokázalo. Já si myslím, že to bereme příliš lehkou váhu. Jednak jak parlament a jednak jako Evropská unie jako taková. Dovolte několik konkrétních dotazů. První je tento. Příští měsíc budeme na plenárním zasedání hlasovat o závěrečném, závěrečné dohodě o směrnici NEC. Já už teď říkám, že budu hlasovat proti této dohodě. Omlouvám se, Julie, ale budu. Nemyslím totiž, že by to nějak eh, zlepšilo, dostatečně zlepšilo kvalitu vzduší v Evropě. Takže chci se zeptat na vás, jestli to, to postačuje, ten NEC. Domníváte se, že směrnice o vzduší a její revize je ať už eh, z politického či politického hlediska nezbytná. Tak jako tak eh, se tím neřídíte, protože členské státy vlastně vycházejí z té stávající směrnice. Za třetí, je mi jasné, že jsou problémy se shromažováním údajů v členských státech. Ani v Bruselu E, není dostatečný sběr dat na Rue de la Loire, kde se často objevujeme. E, museli zavřít, e, skončit své měření, protože zjistili, že by nikdy nemohli dosáhnout před, předepsaných výsledků. No a vzhledem k tomu, že jsem se věnoval uh, aféře Dieselgate, tak uh, bych se rád zeptal, na no toto. Zmínil jste problém s eh, dýzlovými motory, s dýzlovými vozidly v evropských státech a nyní máme to rozhodnutí o těch faktorech konformity u těchto vozidel. Jak se na to díváte? Jaký bude dopad v následujících mnoha letech? Eh, to, tedy dopad tohoto eh, faktoru konformity, faktoru schody. Děkuji, paní Tali. Thank you, chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji komisi za to, že se nás zavítala, že nám dala k dispozici všechny tyto informace. Toto je opravdu oblast, která nás velice zajímá a kterou chceme zdůrazňovat. Domníváme se, že je nesmírně důležité, abychom měli stále k dispozici úplné informace a také aktuální informace o všech zdrojích znečištění, protože to je důležité pro naše politické koncepce. Opravdu chceme úplné a aktuální informace. Pokud budeme mít určité obavy, že ty informace nejsou úplné, že nám nedávají celkový obrázek, tak pak je totiž možné, že nakonec se zde navrhneme eh, nějakou politickou koncepci, která vlastně na tu situaci nebude eh, schopna správně zareagovat. Mě by tedy eh, zajímal názor komise, jak můžeme získat ty úplně nejaktuálnější informace, které potřebujeme. Eh, zatím tedy před sebou vidíme informace, že ty částice a také eh, ten eh, oxid dusičitý překračuje v mnoha členských státech své limity. To slyšíme stále dokola, ale členské státy jsou v tom velice zarputilé a vlastně staví se proti legislativě, která opravdu může výrazně změnit kvalitu života lidí. Pan Gerbrandy hovořil také o emisích z automobilů což eh, také bude mít velký dopad a velký rozdíl. Já si nejsem jistá, jsou totiž určité informace, které hovoří o tom, že jsou zde pokusy také, jak si oslabit a naředit třetí balíček o RDE. Takže máme obavy, Domníváme se totiž, že právě ta kontrola kvality celého toho rámce je důležitá pro členské státy. Zároveň zde musíme mít úzkou spolupráci mezi jednotlivými aktéry v tom systému, abychom zaručili účinné provádění akčních plánů, což pak může přinést ten kýžený rozdíl. Souhlasíme s tím, že směrnice NEC, směrnice o národních emisních stropech, je velice důležitým krokem vpřed ale zároveň se musí také provádět eh, eh, příslušná nařízení a také například doporučení o nejlepších eh, dostupných postupech. Pak je, je zde také nové návrhy ohledně vozidel. Nejdůležitější je však také, aby parlament a myslím si, že i komise více tlačili na členské státy, aby se členské státy k tomu přestaly stavět eh, eh, jaksi negativně a aby eh, začaly spolupracovat, protože pokud členské státy nebudou brát vážně čistotu ovzduší, tak budeme hovořit každý rok o tom též, bude se to téma neustále vracet, budou se řešit případy porušení předpisů, Eh, a vlastně bude to mít hlavně negativní dopad na zdraví lidí, kteří žijí v různých oblastech Evropské unie. Děkuji. Nyní pan Erghout. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji také komisi za informace. Myslím si, že teď už opravdu zaznělo mnoho komentářů, které zdůraznili význam čistého ovzduší. Chtěl bych podtrhnout jednu věc. Pokaždé, když hovoříme eh, o kvalitě ovzduší, tak všichni říkají, no musíte se zeptat členských států. Zda členské státy plní své závazky a pokud ne, tak komise musí zahájit příslušné postupy. Ale možná bychom si měli zamést před vlastním Prahem, když hovoříme o koncepcích zdrojů, protože velice často, když o tom jednáme, tak nasloucháme Eh, lobbystům, protože lobbysté říkají, no je to všechno pravda, je to nutné, všechno toto opatření, ale možná by to mělo dělat nějaké jiné odvětví, to naše, pro naše to není vhodné. Takže nakonec eh, ty koncepce jsou slabé, No a nebo dojde k tomu, eh, k takové situaci, jako je v automobilovém průmyslu. Tam sice pravidla a předpisy jsou, ale oni to zkrátka nedodržují. Takže je důležité dobře říct tu základní, ten základní přístup. Pak máme také například nové předpisy pro velká spalovací zařízení, ale občas je tam takový postup, vlastně, ve kterém se snažíme identifikovat ty nejlepší dostupné techniky. Jsou tam ta, ta velká spalovací zařízení, která ale využívají vlastně i uhlí. Já si myslím, že občas eh, jsme trochu pozadu. Mám pocit, že někdy dokonce slýchám, že tím, jak je Evropská unie rozsáhlá, tak eh, ty nejlepší dostupné techniky vlastně nejsou tak úplně nejlepší, že to vypadá, že skoro ty techniky se zhoršují. Já si myslím, že je to trošku zvláštní, ale zde přece hovoříme o čistotě ovzduší, takže mě zajímá názor komise, jak se na to dívají, jak se na to dívají na ten, na ten postup a jak zaručí to, že tyto nejlepší dostupné techniky se budou zlepšovat a několik zhoršovat. Ještě poslední věc bych chtěla zareagovat na pana Gerbrandyho. Jak jistí jsme, si, si, si můžeme být, že členské státy provádějí ta příslušná měření správným způsobem, protože záleží, kam dáte ten měřič. Eh, pokud eh, třeba nebudete tak úplně eh, kriticky měřit, tak je tam vlastně, tak tam může ta situace být trošku jiná. Jak, jak, jsme, jak si můžeme být jistí, že skutečně víme tu situaci v těch, v těch hotspotech, v těch eh, městech a tak dále. Takže můžeme třeba si říci, že i Brusel je jeden takových hotspot. Takže je důležité vědět, jaká je skutečně ta eh, kvalita ovzduší, nikoli pouze jaké jsou výsledky toho měření, protože tam záleží na tom, jak to měření probíhalo. Eh, budeme také hlasovat proti směrnici o národních emisních stropech, protože tam právě lobby učinila hodně, také i zemědělská lobby tam byla hodně aktivní. Takže opět se, oni se snažili o to, aby vlastně některé ty zdroje zůstaly jaksi opomenuty, aby se jich to netýkalo a jediné, co nám pak zbyde, bude zase eh, znečištěný vzduch. Děkuji, paní Groste. Děkuji za slovo. Je jasné, že ve výboru Envy budeme všichni pro, aby se zlepšovalo čistota ovzduší. Je vždycky zajímavé vyslechnout si různé názory a také analýzy. I to, co říkala stručně Evropská komise. Já sama jsem zřídila a 17 let jsem se účastnila speciální sítě, Eh, která mezi roky 1990 a 2008 eh, zkoumala životní prostředí, monitorovala životní prostředí. Takže já eh, vím, jaké, jsou, jaké to úsilí a také vidím, že opravdu dochází k pokroku, ale musím říci, že než se rozhoupeme k nějakému rozhodnutí a než potom to rozhodnutí se provádí, tak tam, pro, tam je velká prodleva. Můžeme se podívat na situace ve městech, ve velkých aglomeracích, jak to vypadá v automobilové deprově. Jsou zde rozhodnutí eh, o tom, jak zlepšit legislativu, ale ne vždycky to úplně vyjde. Občas má veřejnost pocit, že vlastně obtěžujeme tím třeba, že chceme eh, nějakým způsobem omezovat dopravu. Celá řada eh, lidí nechápe, proč taková opatření jsou zaváděna. Pak je tam třeba i ta snaha různě regulovat, jak vypadá otop v domácnostech. Navíc víme i, jak je to s Dieselgatem, jak to bylo s tím skandálem Volkswagen, mnoho z nás je také ve výboru EMIS. Takže to nás vlastně třeba přinutilo zabývat se situací v automobilovém průmyslu, abychom zaručili, že automobilky budou hledat efektivnější řešení. Ale zároveň ten čas běží. Pak je tam také možnost různých pokut, ale já bych raději nabízela různé pobídky, které by pobízeli jak eh, automobilky, tak eh, obecný průmysl, aby zlepšovali své eh, technologie, protože samozřejmě i ta otázka vytápění domácností je v tom klíčová. Nemyslím si však, že sankce nebo pokuty jsou tou nejlepší cestou vpřed. Chceme zde navrhovat různé, různé restrikce a uvalovat pokuty a přitom třeba pro místní orgány většinou ty rozpočty jsou dost napjaté, neustále se zmenšují, takže spíše bychom měli navrhovat nějaké pobytky, které je povedou dobrým směrem. E, samozřejmě musíme dosáhnout pokroku, ale musíme si vybrat ty nejlepší metody, jak toho pokroku dosáhnout, abychom byli realističtí. E, paní Mercedes? Evy, paní Evy, děkuji, abych e, rovněž chtěla přispět do diskuse. chci zdůraznit, jak celá ta oblast je eh, složitá a jak je vlastně zároveň eh, smutná, jak je to, eh, jak je dost tedy frustrující, že to řešíme a nevidíme žádné výsledky. Já sama vidím velký, velké problémy třeba v tom, jak vypadají ty, ta řízení pro nesplnění povinnosti, které zahajuje generální ředitelství Envy, eh, protože to vypadá, že vlastně eh, na druhé straně generální ředitelství pro růst eh, vlastně moc, nic moc nedělá. Takže tím bychom se taky měli zabývat rozporem mezi aktivitou těchto dvou generálních ředitelství. A ještě se chci vrátit k závěrům výboru MS ohledně Dieselgate. Teď je jasné už asi všem, že ty testy schvalování typu byly neefektivní, vlastně i nerealistické. A až konečně zde bude ten nový postup RDE, tak se to změní, ale zatím vlastně hm, samozřejmě také by zde měl být určitý dohled nad trhem, ale zdá se mi, že je úplně neuvěřitelné, že za všechny ty roky nedošlo k žádné akci, protože toto všechno se mělo změnit už dříve, aby se změnily ty, ten způsob, jak probíhá schvalování typu. Už od roku 2007 se uh, věděly různé situaci, pak tam byla ta nová norma Euro 6, takže automobilky věděly, jak se to bude měnit, jak ty limity se budou snižovat, eh, s čím se musí vyrovnat. Nicméně letos vlastně budeme muset schválovat legislativu, která se týká toho faktoru konformity. A v podstatě to zase ale pomáhá automobilkám. My pomáháme tomu, aby automobilky dostaly na trh auta, která stejně vlastně moc neodpovídají těm předpisům. Takže stejně nad tím přimhouříme oči a stejně dovolíme eh, naftovým autům, aby se dostávalo na trh. Já si myslím, že zde měla být eh, silnější reakce, a to nejenom ze strany komise, ale i členských států. Ještě poslední věc. Ptám se komise, jak je možné skloubit ty postupy pro nesplnění povinnosti ohledně znečištění ovzduší, které probíhají, s takovou jakousi bezubostí místních orgánů. Místní orgány nemají dostatečné nástroje, aby bojovali s e, znečištěním ovzduší. Jeden z těch e, nástrojů, který zde byl zmíněn, je třeba využívání aut, která odpovídají Euro, Euro 6 a tak dále, ale v podstatě stejně se ukazuje, že ta auta nesplňují limity. Takže teď už probíhají různá řízení o nesplnění povinnosti. Měli bychom se na všechny tyto věci zaměřit. A je také důležité, aby místní orgány a místní eh, ekologické plány pro čistotu ovzduší byly respektovány, byly brány vážně. Ale zatím je to velice takové protichudné. A také bych ještě chtěla upozornit na to, že i občané eh, vyjadřují obavy. Dokonce eh, petiční výbor eh, obdržel mnoho takových petic, které podepsali tisíce občanů na toto téma, takže musíme vlastně reagovat i na obavy občanů v těchto peticích. Chtěla jsem vám tady ještě jednou připomenout, jak závažné je toto téma a že zde musíme něco udělat. Děkuji a teď už na to možná chce zareagovat komise. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji za všechny otázky. Já některé otázky zodpovím osobně a pak dám ještě slovo kolegovi Janu Koresku, který dohlíží právě na ta řízení o nesplnění povinnosti takže reaguje, bude, zare, bude reagovat třeba konkrétně na otázku paní Kelly, určitě to bude užitečnější. Já začnu od konce. Ty poslední otázky, takže co se týče těch řízení o nesplnění povinnosti, eh, a jak je to tedy s kolegy z generálního ředitelství GROW pro růst? Víte, že paní komisařka Benkovská hovořila o určitých těchto řízeních když vystoupila ve výboru MS, já o tom nebudu podrobněji hovořit, ale zcela jistě je to také důležité podívat se na, na to tím pohledem, jakým to chápeme my. Paní Evy se snažila propojit třeba e, práci výboru MSU a to schvalování typu, samozřejmě, že to schvalování typu je nekvalitní nebo je nevyhovující, takže z toho důvodu také zde připravujeme změnu. Já už jsem viděl eh, tu ranou verzi zprávy, kterou připravujete a celá jistě třeba komise navrhla celou řadu takových eh, opatření pro dozor nad trhem, ale přitom eh, zpravodaj se tam k tomu dívá, troš, se na to dívá Eh, trošku jaksi váhavě a spíše mi připadá, že zpravodaj se to snaží trošku oslabit. Co se týče větší, eh, většího prostoru pro místní orgány, aby mohly bojovat za čisté ovzduší, tady si myslím, že ta situace je velice spletitá. Na místní úrovni je možné toho dělat eh, mnoho. Už jsem třeba říkal, že je možné zavádět různá dopravní opatření, nízkoemisní zóny v obcích, Eh, to jsou všechno aktivity, které zcela jistě mohou vést k dobrým výsledkům. To také bychom měli podporovat. I ta studie to potvrzuje a máme opravdu potvrzení, že je dobré jít tímto směrem, ale určitě to nebude stačit. Potřebujeme totiž, aby i ta národní úroveň eh, spolupracovala. A pokud se podíváme třeba na fiskální pobídky, které byly nabízeny celé roky automobilkám, Eh, s dýzlovými motory, tak vidíme, že opět ta situace tedy v podstatě je protichudná tomu, co zase třeba dělali ty místní orgány. Takže je důležité eh, se tomu více věnovat. Dále otázka monitorování. Na to se ptalo několik z vás. Jak vypadá situace v monitorování? Já si myslím, že to není tak nejasné. Myslím si, že tam jsou přísné požadavky ve směrnici. Eh, tam jsou eh, zcela jistě v té směrnici komplex, eh, konkrétně stanoveny určité hodnoty, ale asi to není úplně dostatečné k tomu, abychom pak znali celou šíři toho problému. Možná je to také trošku o krok pozadu. Potřebujeme inspekční kapacity, které budou podrobněji zkoumat, jak vlastně ten dozor probíhá v členských státech. Protože teď opravdu musíme spolehat na informace, které jsou nám poskytovány. Tak to zatím ten systém funguje. Čili ano, jsou tam určité slabiny, ale ta eh, legislativa má možnosti záruk a potom my rozhodujeme, jak, jaká akce je na místě. Co se týče té legislativy o zdrojích, o tom jste, na to jste se také několikrát ptali. Ano, to je naprosto zásadní. Musíme se podívat na ty jednotlivé zdroje. Teď se třeba klade velký důraz na uh, otázku silniční dopravy a naftových automobilů. Pak je tam ta otázka vytápění domácností, to je rovněž velice důležité, ale je důležité podívat se i na další e, oblasti, třeba emise z dopravy, emise z lodní dopravy, to mám na mysli zejména, protože příští týden budou na IMO a na dalším orgánu ještě e, velice, budou probíhat velice důležité debaty, také je tam například otázka znečištění sírou, se týká i měst. Pak otázka, Jste s tou legislativou o zdrojích dostatečně rychle podporujeme a také jste se ptali, zda jsme příliš eh, ovlivňováni lobbysty. Také jste říkali, že i ta směrnice NEC byla hodně ovlivněna lobbysty. Je pravda, že co se týče třeba metanu a čpavku, tak eh, tam ten kompromisní text není úplně to, co jsme chtěli, ale můžeme říci, že stejně by ten text měl zlepšit situaci eh, v porovnání s dnešním stavem. Takže zcela jistě se domníváme, že by mělo dojít k velkému, obrovskému zlepšení. Eh, není to úplně tak velké zlepšení, o jaké jsme usilovali na začátku, ale stejně se domníváme, že by to mělo být podpořeno, protože je to pokrok, i když tedy úplně ne v té maximální nebo té dostatečné výši. Pak jste se ptali ještě konkrétně na body LCP a ty stávající diskuse, které probíhají, na ty velká spalovací zařízení. Já musím říci, že abych na to mohl odpovědět plně, tak bych se musel podívat na nejnovější čísla. Komise to analyzuje za účelem získat informace o dopadu na životní prostředí a na veřejné zdraví, ale mohu vám říci, že chceme, aby to vlastně nakonec odpovídalo tomu požadovanému, té požadované úrovni ambicí. Také jste říkali o tom, že ty nejlepší dostupné techniky se vlastně zmenšují a dostává se to všechno na jednotného nejmenšího společného jmenovatele. Já si myslím, že to tak není a zcela určitě to není e, náš přístup. Dále otázka přeskumu směrnice o vnějším ovzduší. To jsme řešili v roce 2013, kdy vznikl program pro čisté ovzduší a tehdy jsme se dohodli, že zkusíme zaručit ze všech sil, že do roku 20, 2020 eh, to bude všechno plně provedeno. V kontextu stávajícího přeskumu se ukazuje, že se k té otázce vrátíme. Rozhodně to není něco, čeho bychom se chtěli stranit. Budeme se dívat na to, jak se ta celá situace vyvinula za poslední roky Zejména také to souvisí i s vývojem vědy, vědeckých poznatků, také Světová zdravotnická organizace se tomu věnuje, to všechno budeme brát v úvahu. A až budeme tedy dělat eh, ten, tu pravidelnou kontrolu stavu eh, naší legislativy, tak to vezmeme všechno v úvahu. A pak je taky, eh, zda by to mělo být v souladu s pokyny VHO, pro ty, kteří jsou velice ambiciozní, samozřejmě to budeme také řešit až, budeme, až se budeme věnovat tomu přeskumu. Dále jste se ptali na takzvaný faktor konformity. To vlastně eh, je v rámci toho balíčku o eh, RDE. Na to se ptal také Gerbrandy. Zda jsme s tím spokojeni. Já mohu říci, že nám by se samozřejmě líbilo něco lepšího. V některých částech světa, třeba v USA, vůbec žádný takový faktor konformity neexistuje, takže určitě by to bylo bývalo šlo upravit lépe. Ale když se podíváme na ten balíček celý, v celku, tak je to zkrátka krok kupředu, je to lepší než v minulosti. Došlo ke zlepšení. Asi to není tak velké zlepšení, jako jsme tedy si přáli, ale navíc bude tam také doložka o přeskumu tohoto schématu, takže to nám také v budoucnu umožní třeba ještě to pozměňovat. Čili je to zlepšení. Samozřejmě jsme mohli e, být e, ambicioznější. To z komise to vlastně za začátku ta jednání vedla s mnohem většími ambicemi, to je nepochybné. Myslím si, že se mi podařilo zodpovědět většinu vašich dotazů. Také jste říkali, že sami občané e, volají po změnách a že tam jsou určitá řízení také na národních úrovních. Tak ještě než dám slovo kolegovi, tak bych třeba e, řekl, že ta situace není úplně stejná ve všech členských státech. Samozřejmě, že je dobré vždycky se spoléhat na občanskou společnost a na různé, e, a aby tedy oni sami apelovali na zlepšení situace, ale chci říci, že v některých členských státech je dost eh, je obtížnější spoléhat se pouze na akci z té nejnižší si vrst, nebo se respektive z té občanské společnosti. Takže v některých členských státech třeba probíhají soudní spory. Třeba 13. září eh, probíhal v Německu v Düsseldorfu nějaký spor o tom, že je důležité, aby na regionální úrovni se více omezovala doprava v některých oblastech, aby byly splněny limitní hodnoty podle směrnice o čistém ovzduší a tam se také vlastně řešila i otázka dýzlu, eh, pardon, tedy eh, limity konkrétně oxidu dusičitého. A já se snažím vysvětlit, že vlastně těmi řízeními o porušení povinnosti se snažíme vyslat signál právě na tu celostátní úroveň a chceme, aby oni sami přinesli určité pobídky. Ale zřejmě to tedy zatím ještě není dostatečné. A teď dávám slovo kolegu Janovi. Ještě než přijdete k těm právním otázkám, jedna otázečka. Eh, můžete zajistit, že LCP a eh, Bets budou posíleny, aby jaksi nebylo riziko, že to zůstane na stejné úrovni nebo se dokonce rozvolnilo. Můžete zajistit, že to bude posíleno? No, jak říkám, to není něco, co bych přes, co přesně sleduji. Budu se muset podívat, eh, jaký je nejnovější vývoj, ale říkám, že ty ambice, které máme, bychom chtěli i zachovat. Jak říkám, tu diskusi přímo nesleduji, sleduji, co z ní vychází a je jasné, že toto jsou témata, která budeme dále sledovat. Je potřeba připravit něco, co bude dostatečně ambiciozní. Děkuji, pane předsedo. Já to zkusím vzít velice stručně. Toto jsou velice komplexní případy. Jak víte, v minulosti jsme dotlačili čtyři případy před soudní dvůr a měli jsme i rozsudky proti členským státům. To bylo jaksi zrychlené. Eh, šli jsme po členských státech, protože překročili limity a dostali jsme rozsudky. Nicméně bohužel ty rozsudky byly omezeny pouze na období v minulosti takže na to komise nemohla navázat, protože nelze zlepšit něco, co bylo v minulosti, já nevím, to bylo období třeba jako 2004 až 2007 nebo něco takového. Takže s přihlednutím k těmto rozsudkům jsme e, přeskoumali svůj postup, tak jak tady zaznělo, a zahájili jsme e, nové případy Nicméně s tímto konkrétním typem případu máme vždy problém, protože vždy bude prostoj mezi nejnovějšími dostupnými daty, tedy daty, které má k dispozici i, i soud, a mezi okamžikem, kdy soud bude o tomto roz, rozhodovat. Jinými slovy, je potřeba tu mezeru nějak přemostit protože eh, to bude obtížné, protože ta data zkrátka nemáme, to je potřeba zkontrolovat, členské státy je validují a tak dále. A abychom tento problém překonali a přesvědčili soud, eh, že řešení existuje, řešíme proto pouze ty si trvalé, ta trvalá selhání za několik let, eh, kde je situace vážná, kde jasně ukazujeme, že bez nějakých opatření není možné ji zlepšit. A to je velice důležité, Začali jsme rovněž cílit na otázky nedostatku adekvátních opatření podle článku 23 směrnice o kvalitě ovzduší, ale je to velice zdlouhavý a těžkopádný proces. To není takový ten zrychlený proces, protože ta opatření je potřeba analyzovat a to jsou stovky zón, je potřeba tu analýzu provést a přesvědčit soud, že ta opatření nejsou adekvátní, aby se cokoliv změnilo. A čas od času členské státy, nebo v mnoha případech členské státy, tato opatření přijímají až úplně na poslední chvíli. Takže my můžeme napadnout něco, s nimi pak napadáme něco, co zatím nemělo čas produkovat výsledky. Takže to jenom na ilustraci komplexnosti té situace. Bereme to velice vážně investujeme do toho obrovské úsilí. A proto se chceme zaměřit na něco velice jasného, na dva důležité případy, to znamená na ten polský a na ten bulharský. V tom bulharském případě bychom měli mít rozsudek snad už na začátku příštího roku, možná ještě před koncem tohoto roku. A pokud náš postup bude potvrzen, tak ten zbytek případů, které nejsou pozastavené, pak už proběhne velice rychle. Takže v mezidobí, a tady hovoříme o PM10, se snažíme i nadále tlačit, jak říkal kolega, na členské státy a žádáme je, aby podnikly opatření. A to jsou případy, které nejsou pozastaveny, nejsou uzavřeny. To pokračuje na frontě oxidu eh, dusičitého, to pokračuje a zatím se dostáváme do fáze toho odůvodněného stanoviska. Ehm, je to podobně složité, takže to řešíme podobně. Další důležitá věc je, že si uvědomujeme to, co se dělá na národní úrovni. Vnímáme to jako jakýsi doplněk naší činnosti na úrovni evropské. Jsme v úzkém kontaktu s nevládními organizacemi Client Earth a dalšími a podporujeme zlepšování eh, dostupnosti spravedlnosti, aby se tak řeklo v členských státech. Například jsme eh, spustili jeden program, který je financován našimi fondy LIFE, abychom toto zlepšili. Myslím, že to je v Německu. Nicméně eh, výsledky tohoto programu jsou zatím dobré a ještě se snažíme rozšířit, takže se snažíme jak si zajistit empowerment našich občanů a zlepšit dopad těchto akcí na národní úrovni, což eh, může být eh, občas rychlejší než na úrovni evropské. A jako součást těchto procedur o porušení pravidel zjišťujeme, že členské státy konečně začínají něco dělat. Ono není vždy jednoduché změnit stávající vzorce chování, protože ta, ty, ty, ty problémy jsou skutečně masivních rozměrů v členských státech a jinými slovy vyžadují způsob změny života. Jde o třeba vytápění domácností, zejména na východě Evropy, jde o dopravu, eh, jde třeba také o přírodní podmínky, které zhoršují eh, tu situaci například v údolí řeky Po v Itálii, a to si také uvědomujeme. Takže národní orgány jsou také pod velkým tlakem. Co se týká monitorování, tam jsem chtěl jenom dodat, že také e, řešíme právní otázku celé věci a máme zde otazníky v tom, jak některé členské státy provádějí měření. Například v tom belgickém případě, e, tak e, tady máme obavy o to, jak probíhá monitorování, včetně tady ulice Ardelaloa. Ehm, a to je jasné porušení předpisů, protože tam ten monitoring vůbec nepro, neprobíhá, ale my se zaměřujeme na to, co se děje v jednotlivých členských státech. Jsou i jiné případy než tento. Jenom vás zkrátka chci ujistit, že se ze všech sil snažíme, naše nástroje mají svá omezení, ale i tak vidíme, tedy pomaleji, než bychom chtěli, ale vidíme, že zde je určitý pokrok v členských státech a mohu vás ujistit, že členské státy jsou i z naší strany pod tlakem. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za velice užitečnou diskusi. Tím pádem můžeme ukončit dnešní schůzi. Příští schůze, eh, respektive do bodu různé nic nemáme a další zasedání bude 7. a 8. listopadu 2016. Děkuji a uvidíme se brzy.